glaube, wir können beginnen. Domnívám se, že můžeme začít. Dovolte, abych ještě jednou připomněl, že v parlamentu ve třetím patře je kondolenční kniha, kteří se chtějí zapsat. Dnes jsme měli minutu mlčení pro oběti eh, útoku. Můžete zapsat se do této kondolenční knihy až do zítřejšího dne a kniha je Eh, ve třetím patře. Eh, teď dovolte, abych mezi námi přivítal místo předsedu komise a pana komisaře Kalase, kterému prostě udělím slovo. Prosím. Thank you very much and eh, good afternoon, honorable members. And... Děkuji vám a přeji vám všem dobré odpoledne spolupracovníkům na dopravním výboru. Já také musím vyjádřit eh, hluboký otřes nad eh, tím velkým leteckým neštěstím. Než se, do, než se dostaneme k našemu řádnému programu, musím říct, že to skutečně je to nejsilnější, o čem se mluví v posledních dnech a byl to obrovský šok. Eh, vyjádřili jsme upřímnou soustrast postiženým, rodinám obětí a žádáme také řádné vyšetření toho, co se stalo. Je nutno jasně zjistit, kdo je zodpovědný. E, takové věci jsou vždycky velký šok, ale ještě horší je e, to, co se děje po tom neštěstí, že lidé, kteří mají dlouholetou zkušenost, se zhodují na tom, že ještě nikdy neviděli takový způsob, takové chování eh, na místě neštěstí a tak dále, jako, jako tady. Prostě eh, veškerá pravidla pro vyšetřování, bezpečnost, slušnost a také lidskou důstojnost, to všechno bylo porušeno. My bychom tady skutečně Eh, skutečně vyzýváme všechny, aby se tedy chovali, chovali rozumně. Eh, možná později eh, se k tomu můžeme vrátit hlouběji. V současné době jednají naši ministři zahraničních věcí a radí se o nezbytných konsekvencích. A nyní zpět k naší práci. Chci poblahopřát panu Krámerovi za to, nebo poblahopřát k tomu, že eh, byl zvolen předsedou tohoto výboru a všem vám ostatním chci poblahopřát k tomu, že jste si zvolili právě dopravní agendu eh, v parlamentu. Já zde vidím řadu eh, zkušených kolegů, kteří jsou dobře seznámeni s problematikou dopravy, ale vidím také nové poslance. Samozřejmě bude to velmi zajímavé. Výbor dopravní patří k těm nejaktivnějším a také nejzajímavějším a řekl bych i nejdůležitějším výborům v Evropském parlamentu. A v minulosti se zachovával vždy velmi konstruktivně. Doprava je zásadním odvětvím evropské ekonomiky, ovlivňuje každodenní život našich měst i venkova. Máme zde milion eh, firem, eh, které každá, každá zaměstnává eh, tedy, tedy zaměstnávají mnoho milionů lidí, a přispívají tak k HDP 5% v celé Evropské unii. Máme e, ještě další čísla, která jsou schopny dále zvýraznit důležitost dopravy. Evropská unie e, má také velmi silnou pozici v oblasti výroby dopravních prostředků, téměř 50 výroby vchází od nás. Pane eh, předsedo, dámy a pánové, eh, Evropa je, tedy doprava je pro Evropu velice zásadní a to znamená, že musíme řešit její problémy. Za prvé musíme říci, že v jednotlivých členských zemích máme eh, velkou, velké rozdíly úrovně stávající infrastruktury, Máme obecně nedostatek zdrojů na její zlepšování a dobudovávání. Musíme říct, že eh, prostředky vydávané na dopravní infrastrukturu eh, klesly o něco více než 1% na, v roce 2005 na 3 a dnes. A to k něčemu vede. Eh, například eh, to, že jsou silnice ucpané, to nás stojí 1% HDP. Občané také eh, žádají určitou kvalitu dopravy. A můžeme říci, že sice ubývá smrtelných úrazů na našich silnicích, ale přesto těch 26 tisíc mrtvých ročně, jak to bylo v roce 2013, je příliš mnoho. My chceme tento počet do roku 2020 snížit na polovinu. E, v současné době se nám daří a trend je setrvale klesající. Samozřejmě nelze dělat také více a to se týká i nesmrtelných úrazů. Také evropské firmy se snaží být inovativnější a levnější. Eh, sice máme dosažený určitý pokrok, ale eh, úplný trh eh, v dopravě dosud neexistuje. A to vede k horší efektivnosti a zbytečnému zdražování. Systémy chytré mobility se zavádí příliš pomalu a také interoperabilita není dokonalá a ponechává mnoho kapacit nevyužitých. A v neposlední e, e, řadě nám o 4,2% mezi lety 2008 a 2011 se snížily emise v dopravě, což je dobře, ale pořád je to ještě málo. Naše doprava je stále velice závislá na ropných produktech a to má samozřejmě vliv na životní prostředí a my tedy eh, nás to stojí další, další peníze. Pane předsedo, dámy a pánové, zatím je příliš brzo, abych shrnul to, co všechno komise vykonala, aby zvládala tyto eh, výzvy Eh, během svého mandátu. Eh, nicméně to také nastane. já bych eh, nyní chtěl hovořit o opatřeních, která jsme navrhli a která budou projednávána v tomto výboru. Máme dnes 15 rozpracovaných legislativních návrhů a co se týče priorit, Eh, tak ty jsou víceméně stejné nebo velmi podobné s prioritami italského předsednictví, jak jste slyšeli dnes dopoledne. Eh, za prvé tady železniční balíček. To je zásadní proto, aby evropský dopravní systém byl efektivnější, konkurenceschopnější a finančně silnější. Eh, je důležité, aby vznikl skutečný společný trh pro železniční služby. Eh, komise v současné době zkoumá ten tržní pilíř dopravy a kompromisní text eh, tady bude předložen do prosince. Jak již bylo řešeno, my jsme velice otevřeni vašim návrhům a jsme rádi, že váš výbor si staví ambiciozní síle. Chceme e, zůstat u toho takzvaného balíčkového přístupu. Dále e, chceme, aby naše nákladní vozy byly bezpečnější. A to je záležitost, kterou jsme předložili v dubnu 2014. Eh, v této souvislosti byla přijata Lechtrýdova zpráva, která víceméně souhlasí. Pokud se týče eh, politického, politické dohody z červnové rady, eh, měly by na podzim se rozběhnout interinstitucionální vyjednávání. Minulý pátek komise schválila nový legislativní návrh o přeshraničním eh, vymáhání přestupků v dopravě. Dopravní zákony musí být eh, vynucovány nejenom tedy, aby se vybrali na pokutách, to se vybrat má, ale také, aby to mělo odstrašující účinek. Nedávné rozhodnutí Evropského soudního dvora podpořilo názor Evropské komise, eh, že současná úprava eh, musí zůstat v platnosti ještě rok do doby, než eh, začne platit úprava nová. Naše třetí priorita to je návrh ke službám přístavních, přístavním, kde jde o to, aby vymizela právní nejistota a neferová konkurence pro operátory. V nových transevropských sítích totiž přístavy budou hrát velmi silnou roli. Dále se očekává, že politická dohoda v radě by měla být hotová v říjnu a poté to přijde do parlamentu a budou zahájena meziinstitucionální rozhodování. Chtěl bych zdůraznit, že tato, toto nařízení je předpokladem skutečně efektivní kontroly eh, pro pravidla o státní pomoci a o tím se bude zabývat eh, příslušný komisař eh, pro hospodářskou soutěž v příští komisi. Dále se bavíme o Eh, dopravě letecké, kde eh, máme eh, nový balíček nových tras pro společné evropské nebe. A myslím, že italské předsednictví, a to je pozbudivé, se bude snažit v tomto něco udělat. Je ovšem nutné, aby, byla, aby byl vykonáván tlak na členské země. Dále pokud se týče městské mobility, eh, koncem roku 2013 komise předložila vhodný balíček s doporučeními akcí na národní úrovni. Já bych si velice přál, aby také parlament přispěl ke konsensu eh, ohledně naší dlouhodobé vize k městské mobility. A dále v neposlední řadě implementace koridoru TNT což je rozhodnutí, které patří k našim největším úspěchům za posledních pět let. Infrastrukturní eh, peníze, které půjdou eh, do této oblasti v příštím období, budou trojnásobné oproti předchozím období Eh, týká se to eh, asi devěti eh, koridorů, čili 15 tisíc kilometrů tratí, které by měly být upgradeovány na větší rychlost. Dále se to bude týkat velkých letišť a téměř stovky evropských přístavů. Peníze jsou, v, jsou k dispozici a také základní legislativa je už připravena. Teď ovšem je třeba finalizovat celé úsilí v podobě projektu a alokace fondů. Pane předsedo, myslím, že minulý rok byl z hlediska dopravní politiky úspěšný a máme zde úspěchy v oblasti také e, e, smrtelných eh, dopravních nehod, také zácp na silnicích a tak dále. Eh, doprava v Evropě je známa jako eh, bezpečná a pokroková a eh, je to také zásluhou nových technologií, městské politiky, logistiky, a já bych v této souvislosti chtěl poděkovat Evropskému parlamentu a starému výboru pro dopravu, že se podařilo mnoho vykonat. A co se týče mých zbývajících priorit, eh, tak vy máte před sebou mnoho práce a já bych chtěl zdůraznit, že komise je tady od toho, aby s vámi otevřené a konstruktivně spolupracovala, poskytovala potřebné informace a podporu vaší práce. Děkuji vám. Děkujeme samozřejmě také mnohokrát za vaši přednášku a především mi dovolte, abych poděkoval za poklony, kterou jsme dostali za naši předešlou práci a doufejme, že i na závěr příštího legislativního období budeme také pochváleni. Samozřejmě nevždy zastáváme stejný názor jako komise nebo rada, ale samozřejmě chceme konstruktivně pracovat na dosažení cílů. A nyní dám nejprve slovo koordinátorům, jak je zvykem. Eh, každý má tři minuty. A nejprve tedy pan, pan Dekam. Pane předsedo, děkuji vám mnohokrát. Eh, zdá se mi zvláštní říci, vítejte pane komisaři, protože už s vámi spolupracuji pět let čili nejste noví. Toto odpoledne nemohu samozřejmě vynechat tu katastrofu, ke které došlo na Ukrajině. Půjde-li všechno dobře, těla obětí dorazí zítra do Holandska. Jak mohlo k něčemu takovému dojít? Jsou tady iniciativy Evropské komise pro to, aby se více vyšetřovalo nebo aby se doprovázelo eh, současné vyšetřování? Toto dopoledne můj kolega ze socialistické skupiny již se ptal, zda Eurocontrol už něco udělal a jakou roli bude hrát v příštích týdnech. Toto ráno, pane komisaři, jsme eh, měli jednání s ministrem italským za dopravu, který byl velice entuziastický, nadšený, který nám řekl, že se chce pustit do třech významných složek, zejména do čtvrtého železničního balíčku. A já chci vědět, jak budete doprovázet italského ministra, eh, protože Eh, slyšel jsem, že současná komise bude pracovat pouze do 30. až do 30. října a nová komise začne pracovat až 1. listopadu. To znamená, že budete doprovázet italské předsednictví většinu času, není-liž pravda. Eh, a to znamená, že tedy máte před sebou hodně práce, pane Kalasi. Pane předsedo, pane komisaři, děkuji mnohokrát za to, co jste řekl o letecké bezpečnosti. Chtěl jsem se zeptat, eh, na letecký, leteckou dopravu, zejména co se týče Gibraltaru a napětí, které panuje mezi Španělskem a Spojeným královstvím. Pane komisaři, budete se snažit mobilizovat toto téma v příštích měsících? Budete rozvět nějakou snahu vyřešit tento problém? Pane předsedo, hovořili jsme o sociálním dumpingu a také o profesních řidičích nákladňáků. E, a to e, je téma velice důležité e, pro holandské nizozemské volby. A rád bych se také zeptal na městskou dopravu. Italský ministr o tom hovořil. Je tady zdroj ekonomického růstu v městské dopravě. Třeba to doprovázet. Děkuji. Děkuji. A nyní Ismail Ertruk. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane komisaři. Nejprve děkujeme mnohokrát za tu bilanci minulých let. Myslím si, že je nepopiratelné, že s legislativou TNT jsme do Kořán otevřeli dveře Myslím si, že to je také velká zásluha vaší práce, vašeho generálního ředitelství v minulých letech. Myslím si, že bylo důležité, že jsme se pustili z něčního balíčku, i když jsme co do obsahu měli občas jiný názor než komise, ale myslím, že jsme obohatili tento balíček a zejména v technickém hm, ohledu je nesmírně důležité, jak jsme přispěli k obohacení že to pomůže překonat potíže minulých let. A pane komisaři, dovolíte-li, rád bych také věděl nějakou předpověď do budoucnosti. Když víme, že budete až do začátku listopadu v úřadě, pak tedy nevíme, jak to půjde dál, ale vaše generální ředitelství by mělo být připraveno na další témata, která bych zde rád krátce nastínil a rád bych vás požádal, abyste na to zareagoval. Za prvé se jedná o přístavní balíček, už jsme o tom hovořili dnes ráno. Pan ministr řekl, že to je důležitý projekt a že bychom měli pokročit i v tomto tématu. A na tomto místě bych rád požádal o to, protože už v minulosti jsme to měli eh, s letišti, aby se odstranil ten rozpor mezi DG Move a DG Competition, eh, protože víte, že zákonodárství State Aid a železniční směrnice byly jinak pojednávány v obou generálních ředitelství. A rád bych vás tedy požádal, aby až se pustíme do přístavního balíčku, aby tyto oba mechanismy se také navzájem sladily, ne abychom tady dělali pokrokové zákonodárství, ale jiná. Potom eh, legislativa generálního ředitelství nám to vlastně hodila k nohám. Také se chci zeptat, do jaké míry vaše generální ředitelství, aspoň mě bylo tedy řečeno, že to bude priorita příštích let a to je kapotáž. Jak se tady bude pokračovat? My jsme se dozvěděli, že tady je další tendence liberalizace ve vašem generálním ředitelství a to je pro nás důležité, jak to bude pokračovat v sociálních standardech v sektoru dopravy. Víme, že se tady provozují nepravosti, že byly odstraněny standardy, že například řidiči nákladních vozů v celé Evropě se zorganizovali nejenom v, v Nizozemsku, Německu, ale i v jiných evropských státech. A pro mě jedno z nejdůležitějších témat je, jak se bude pokračovat s Vision Zero to znamená bezpečnost silniční dopravy. Jak na tom budete pracovat a jaké cíle z Bílé knihy pro vás budou ty nejdůležitější, kterých bychom měli dosáhnout? Děkuji. Děkuji a teď Robert Cíle. No. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za to, že jste mezi nás znovu přišel, ale teď je ta situace trochu jiná, protože výbor má jiné složení. Přesto mnozí poslanci s vámi spolupracovali mnoho let, takže ještě jednou děkuji, že jste tady. Pokud jde o tu červencovou nehodu, tak my jsme o ní diskutovali i s italským ministrem, ale nedočkali jsme se odpovědi. A vy jste teď hovořil o situaci, situaci po e, pádu letadla, nebo otázka, jestli to byl pád, ale říkejme tomu tak. Každopádně, co si myslíte o situaci, kdy e, prezident země, která má velký vliv na situaci ve své sousední zemi, nemůžete, a tak tato země by měla eh, provádět vyšetřování podle mezinárodních eh, leteckých dohod. To je tedy ta odpovědná země. Co si o tom myslíte? Možná je nutné, aby eh, Evropská unie začala diskutovat o e, této situaci na mezinárodní úrovni a doufejme změnila systém. Já doufám, že už se to nikdy nebude opakovat, ale e, pokud se to opakovat bude, tak e, tady není nikdo, kdo by byl schopen podat plně neutrální a věrohodné vyšetření toho pádu. Takže možná by bylo dobré zahájit nějakou iniciativu v tomto ohledu. E, pokud jde o železniční balíček, pane komisaři, tak pokud možná možná se pletu, ale pokud tomu rozumím správně, tak italské předsednictví by rádo pokračovalo s tímto balíčkem a e, po na říjen je naplánována schůze e, Rady pro dopravu a tam chtějí dokončit technický pilíř, ať už to dopadne jakkoliv se závazky veřejné služby a řízením. Takže eh, pak, pak přijde nový komisař a tak dále. Prosím, eh, povězte mi, co si o tom myslíte. A eh, konečně okolo toho dumpingu byl rozpoután velký rozruch v několika zemích, ale e, já nemám rád ten pojem, protože dumping znamená e, pod cenou, pod cenou tak, aby to zaplatil někdo jiný. A kdo platí ty sociální náklady? E, pokud hovoříme o jednotném trhu v dopravě, jednotného včetně eh, kabotáže a dalších prvků, tak eh, jakým prvkem, teda jak, jakým směrem se vlastně pouštíme? Chceme jednotný trh včetně eh, všech dopravních prostředků a modů, anebo chceme oddělené trhy? Je to, je to politicky citlivá otázka. Jde tady o dumping anebo o něco jiného? Děkuji. Nyní Gezine Meissner. Děkuji. I já vám děkuji za tu prezentaci, pane Kalasi. Děkuji, že jste ještě jednou sem přišel jako komisař. Myslím, že všem je dnes jasné, jak je důležitá dopravní politika. Proto jsme také v tomto výhodu. Bez dopravy bychom si nemohli vnitřní trh vůbec představit a proto je zcela nesprávné, že vnitřní trh v dopravě ještě není kompletní. A to, že není kompletní, je vidět přesně na tom, co probíhalo v posledních pěti letech. E, ta, ta mapa TNT e, mi připomíná plánek metra a to mi připomíná, že Evropa je opravdu provázaná e, takovými jakoby linkami metra, právě tak jako velké město. A my jsme protlačili spolu s panem komisařem více peněz na dokončení toho stále ještě nedokončeného vnitřního trhu v dopravě. Potřebujeme samozřejmě také méně úmrtí na silnicích Eh, protože stav eh, strojů je naprosto strašlivý, eh, na tom ale sami nic nezměníme, můžeme pouze diplomaticky působit na to, aby doprava byla bezpečnější. Pokud jde o silnice, tak chceme, aby doprava byla také zelenější, to je zcela jasné, ale přesto musíme také zvážit o tom, že bychom měli přijmout nějaké nařízení, které by zapojili také společnosti provozující dopravu. A teď několik konkrétnějších otázek. Za prvé eh, jednotné evropské nebe. Eh, je strašné, že to zatím ještě pořád není podepsáno všemi členskými státy. Jak to hodnotíte vy, eh, jakožto komisař? Jak to bude dále s jednotným evropským nebem? E, Italové říkají, že najdou nějaké řešení, my bychom si to samozřejmě přáli, ale jak to vidíte vy zcela osobně, jaké jsou tu možnosti k jednání a k odstranění e, těch blokací? Pokud jde o ten T, tak jak se domníváte, že to bude pokračovat s projektovými dluhopisy? Je důležité e, opatřit si nové možnosti financování a samozřejmě bychom si přáli, aby to fungovalo tak jako v té pilotní fázi. A úplně poslední otázka se týká alternativních paliv. Tady máme poněkud méně ambiciózní návrh, eh, který byl odsouhlasen v trialogu, ten je tedy méně ambiciózní než to, co navrhovala eh, komise. Eh, možností by bylo i mnohem více, takže například v oblasti eh, tekutého plynu. Ehm, dalo by se možná ještě urychlit, eh, dal by se urychlit postup i v této oblasti alternativních paliv a energií, protože ten je také velice důležitý pro evropský dopravní trh. Děkuji. A nyní eh, Merja Kilenen, doufám, že to vyslovuji správně. Arvoisa puheenjohtaja, hyvä komissaari Kallas, kiitoksia ensinnäkin komissaarille. Děkuji, pane komisaři za eh, tu zprávu, eh, kterou jste nám podal. Mě eh, zejména zajímá budoucnost regionální dopravy v Evropě. A z hlediska mé frakce, když hovoříme o budoucnosti Evropy a růstu v Evropě a pracovních místech v Evropě, tak by mě zajímalo, eh, jak můžeme rozvíjet naši dopravu tak, aby se Evropa vrátila na světové popředí v této oblasti. Všichni víme, že e, ve světě, e, že náš svět je takový, že nestačí zkrátka stavět nové silnice nebo železnice a letiště a všechno bude perfektní. E, stávající dopravní sítě se musí rozvíjet inteligentním způsobem chytrým způsobem. A to za využití správných technologií, které máme k dispozici. Takže pokud jde o problematiku bezpečnosti na silnicích, tak e, tady je mnoho problémů, které je potřeba e, řešit a to je úkolem členských států za použití správných technologií. Bylo by eh, správné, kdybychom eh, nějak uzákonili právo na odškodnění v případě nedostatečného zabezpečení silnic. Má druhá otázka se týká eh, alternativních paliv. Evropa se nachází v v situaci, kdy je zcela nezbytné, abychom eh, zaujímali první příčku na globální scéně v oblasti alternativních paliv ve všech typech dopravy. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, dobrý den, pane Kalas, já vás neznám. Vy mě taky neznáte, ale já jsem o vás četla hodně v tisku. Moje první otázka. Jaká je vaše bilance? Je to úspěch a jsou tady nějaké neúspěchy? Druhá otázka. Jak jste pracoval? Protože máte pravdu, když říkáte, že doprava je nesmírně, nesmírně, nesmírně důležité odvětví. Máte pravdu, když to říkáte, ale s jinými komisaři, jak jste pracoval? zejména s komisařem pro sociální záležitosti. Hovořili jsme o sociálním dumpingu, jenom příklad. Proč například směrnice o vysílaných zaměstnancích, tam prostě není vůbec zakotveno nic o bydlení proč například otázka dopravy a chudoby při vědomí toho, že máme miliony evropských občanů, kteří nemají přístup k mobilitě, se nic neděje. A další otázka. Spolupracoval jste s komisařem pro ochranu životního prostředí. Jak je to možné, že se nacházíme v roce 2014 a letecký provoz eh, se vůbec eh, nepojednává z aspektu oteplování klimatu? A v oblasti regionálního rozvoje jste řekl, že se snaží snažíte o městská, městskou hromadnou dopravu eh, prostřednictvím doporučení a transport, eh, jak to vypadá s, dopravním, eh, s dopravou ve venkovských oblastech, ty spadly pod stůl a ráda bych se zeptala na další věc. Četla jsem v nějakém článku, který jste napsal, co podle vás znamená, to byl váš návrh. Když v Evropě chceme, aby tady byla hospodářská soutěž ve prospěch spotřebitelů, je třeba, aby spolupůsobila infrastruktura dopravy a provozovatelé eh, sítí a toto schéma, zejména v železniční dopravě, bylo více, bylo oslabeno připomínkami parlamentu. Tedy, pane komisaři, jaká je role Evropského komisaře? To znamená snad, že je třeba spolupracovat s Evropským parlamentem takovým způsobem, aby náš postoj, protože reprezentujeme občany, se také odpovídajícím způsobem přeneslo na radu. Děkuji vám. Děkuji a teď Petr Lunkret. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Kalasi, za tu prezentaci. Eh, já mám otázku eh, ohledně železniční dopravy a čtvrtého železničního balíčku. Jak eh, možná víte, tak já pocházím ze Švédska a my už jsme to implementovali a nijak zvlášť to ve Švédsku nefunguje. Postihla nás situace, kdy soukromé firmy cílí především na co nejvyšší zisk za co nejnižších nákladů, což vede k tomu, že máme dodnes velice opotřebovanou dopravní infrastrukturu, infrastrukturu a její situace se e, ještě zhoršila. A e, pokud chceme implementovat tento systém i ve zbytku Evropy, e, tak v podstatě můžete se podívat do Švédska, abyste viděli, jak to dopadne. Eh, další věc, která mi dělá starosti, je eh, kabotáž a eh, sociální dumping, který to sebou nese. Ve Svédsku, tak jako v mnoha dalších zemích, nás poměrně značně poškodili podniky, které najímají pracovníky za velice nízkou mzdu a snaží se tedy a poškozují ty, kteří najímají pracovníky podle smluv a snaží se jim dávat slušné platy provozují například náklady za 5 euro za 10 eh, kilometrů, což je zcela pod eh, reálnou hranicí. Eh, vede to k velice obtížné situaci, kdy stoupá spotřeba o 10 tisíc litrů dýzlu za rok. Dá se provozovat nicméně rozumně určitý podnik, dá se platit podle smlouvy, zajišťovat, aby šoféři měli eh, dobré pracovní místo, ale eh, švédské, švédská přepravní společnost eh, nemá možnost konkurovat těm, kteří platí 5 euro za 10 kilometrů. A toto Eh, také se dále velice rychle šíří eh, falešné řidičské eh, průkazy, které se dají koupit na internetu za 100 euro. A potom takový člověk řídí s falešným řidičákem těžký nákladák a e, jak chcete jednat, abyste toto zastavili? E, nechcete e, zavést nějaký mezinárodní policejní registr nebo jakýkoliv jiný nástroj, který by rozšířil možnosti kontroly a zabránil tomuto? Děkuji. Se ještě přihlásili tři lidé. Pakliže tomu tak je, ano, pan Neil, paní Forsterová a paní Andersen. A pak já, takže bych řekl, tak každý má ještě dvě minuty a potom by pan komisar zareagoval na všechno. Teď má slovo pan Jasn. Thank you, Chairman, and uh, welcome to um, Commissioner. Děkuji, pane předsedo. Vítejte. Já jsem říkal, pan Nielsen říká předseda. Vy, vy jste pan Nielsen, ptá se předseda? Ne, já jsem neříkal Foster. Pan Nielsen, prosím. Děkuji. Děkuji vám, eh, pane předsedo. To jsem já. Děkuji, pane předsedo. Náš koordinátor hovořil o tom, co je prioritou naší skupiny a já bych k tomu ještě chtěl dodat, že eh, jsem v tomto výboru nový, pocházím ze severu Švédska a chtěl bych říci, že eh, pokud jde o tento náš výbor, anebo i e, vlády, ať už ve Švédsku, nebo ve Finsku, nebo v jiných zemích. Nikdo z nás nesmí zapomínat na to, e, že je potřeba investovat do infrastruktury ve, e, v severní Evropě. A severní Evropa nekončí v hlavních zemích, skandinávských zemích. Můžete se podívat na mapu, kde ty koridory končí. To víte v komisi také. Já jsem pracoval, já jsem se zasazoval v našem regionu o botnici technický koridor, který by vedl až k nám nahoru. A e, proč je to důležité? Já dám jenom dva příklady téměř 95 železné rudy, e, který potřebuje ocelářský průmysl v celé Evropě, se nachází v severním Švédsku. Lesy ve Švédsku a Finsku jsou e, naším palivem budoucnosti. Dnes eh, je to téměř 50 eh, nafty pochází z lesních oblastí Švédska a Finska. To jsou suroviny, které Evropa potřebuje. Takže není to kvůli těm regionům samotným, je to v zájmu celé Evropy, abychom nezapomínali na dopravní infrastrukturu v severním Finsku a severním Švédsku. Děkuji vám. Děkuji. Nun hat das Wort Frau Foster. Děkuji a teď má slovo paní Foster. Děkuji vám, pane předsedo. E, jenom e, několik poznámek e, k tomu, co tady už zaznělo. Když jsme tu měli dnes ráno pána z italského předsednictví, tak samozřejmě jsme hovořili také o tom incidentu malajského letadla. A já bych ještě jednou chtěla říct, lidé o tom hovořili jako o nehodě, ale to nebyla nehoda. To byla situace, která v podstatě se rovná teroristickému útoku. A já doufám, že ti lidé se dříve či později ocitnou před soudem v Hágu, pokud se to povede. A já bych byla ráda, kdybyste využil své pozice komisaře a společně s italským předsednictvím eh, Eh, také, eh, jak si usměrnil média, protože já nechci nasazovat médiím eh, náhubek, ale to, jakým způsobem podávají zprávy renomované stanice, to hraničí s voajerismem. A to souvisí i s tím, jakým, způsobem eh, působí v té dané oblasti. Eh, my si stěžujeme také na to, jak se lidé chovají v té oblasti, kde eh, k, té, kde k tomu sestřelu došlo. Tam lidé sbírají osobní věci, rabují a za to by také měli být před válečným soudem protože příbuzní z toho musí být úplně bez sebe. My si nedokážeme vůbec představit, jak se cítí. A přitom denodenně se setkáváme s velice špatnými mediálními standardy, tak já doufám, že se vám podaří eh, vyslat signál eh, všem eh, zainteresovaným. Chtěla jsem nicméně hovořit o jednotném evropském nebi, jak vás určitě nepřekvapí. My máme politickou vůli z komuse, parlament má také politickou vůli ve všech politických skupinách, abychom implementovali jednotné evropské nebe. Tak prosím, poskytněte nám nějaké aktuální Aktuálnější informace. Členské státy si zjevně neuvědomují, že ve spojitosti se Cezar je tato technologie 21. století taková, že by se dala prodávat do celého světa. Můžeme s její pomocí konkurovat Američanům. Je to situace, kdy dojde k zisku na všech stranách. Takže prosím, dejte nám aktuálnější informace. Máme na tom opravdu zájem a není přijatelné, jak zatím postupuje jednotné evropské nebe. Takže chtěla bych od vás nějaké údaje. A ještě na závěr k Gibraltaru, eh, jestli můžu. Eh, Gibraltar je britské svrchované území. A to, aby eh, kolegové komentovali britské eh, svrchované území, je zcela nepřijatelné. Eh, jestliže národní vlády mají nějaké problémy, tak si je mo- mohou prodiskutovat mezi sebou. Není úkolem komise, aby se do toho vměšovala. To tady nechte zkrátka členské státy na pokoji. To je mnohem širší problém než doprava. A mně se opravdu nelíbí, když se lidé vyjadřují k britskému svrchovanému území, já se také nevyjadřuji k jejich svrchovanému území, takže to bych pouze chtěla říci komisi. Děkuji. Přesto vás žádám, abyste se drželi řečnic, řečnické doby, jinak je to nefér vůči těm, kteří dobu dodržují. Teď má uh, slovo paní Anderson. Thank you. I know we are all... Děkuji. Já vím, že my se snažíme dosáhnout eh, dopravního prostoru společného pro celou Evropskou unii, tak aby to bylo udržitelné a aby se nám to podařilo eh, udělat někdy do roku 2015. Jenomže vzhledem k tomu, že zhruba 90 dopravy eh, závisí na ropě, tak co uděláme proto, abychom se dostali aspoň na dohled od našich klimatických eh, cílů a tedy cílů pro alternativní energie? Děkuji. Mám eh, tři otázky. Za prvé hovořil jste o městské mobilitě. My jsme provedli analýzu, podle který 60% eh, strukturálních prostředků se dává na silnice, 20% na železnici. Přičemž ale doprava je zodpovědná za 70% emisí ve městech. Jak chcete u této investiční směrnice dosáhnout klimatických cílů? Za druhé, hovoříte o konkurenci na železnici, to je dobré, ale jak to vypadá o konkurenci uvnitř eh, jednotlivých druhů dopravy, protože eh, třeba máme tady eh, lokomotivy, kde musí se platit mýto za každý kilometr, ale třeba na Eh, silnicích, na dálnicích eh, je to jednoduše a prostě dobrovolné a je to v rukou členských zemí. Takže to znevýhodňuje železnici, přestože je ekologičtější. A poslední otázka, tu jsem se ptal už dopoledne. Kdybyste si mohl vybrat za dva roky za 100 milionů zkrátit eh, cestovní čas mezi Berlínem a Vroclaví na polovinu, na dva a půl hodiny, přičemž vytvoříte spoustu eh, spoustu pracovních míst, anebo za 20 miliard podvrtat Alpy a vytvoří tam tunel mezi Turínem a Lyonem. Eh, co byste, čemu byste dal přednost vy, pan ministr, mě to odpověděl u, eh, soukromně a jsem zvědavý, jestli vy budete ochoten to říct veřejně. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Tak já budu stručný, pač to bylo mnoho. Co se týče malajského letu číslo 17, já osobně musím říct, že to, čeho jsme svědky v souvislosti eh, z touto tragédií, to je jeden velký šok. A ani teď se nedá říct, že by se to vyvíjelo nějakým lepším směrem, pozitivním směrem. Ještě opravdu pořád není jasné, že věci budou tak, jak by měly být. Samozřejmě, že mezinárodní vyšetřování pravidel je, mělo by to být jasné. Jednoduše a prostě vyšetřit by to měla země, ve které se to stalo, čili Ukrajina. Dvě země mají právo vyslat své pověřené experty a to je samozřejmě Malajzie, eh, kam to letadlo patří a samozřejmě také eh, země eh, výrobce Boeingu a pak také samozřejmě země, ze kterých pochází vyšší počet obětí. Já si myslím, že eh, každý je ochoten přispět experty, včetně nás, aby se účastnili takového vyšetřování. Eh, teď jsou tam otázky, jako že tam není bezpečnost. Eh, vidíme v médiích strašlivé obrázky o tom, jak se zachází s mrtvými těly, s jejich majetkem a tak dále to prostě, eh, to je třeba nejdříve zajistit. Experti sice jsou schopni vydělávat, eh, eh, odvádět svoji práci, řekněme, i za v nebezpečných podmínkách, ale nejsou vojáci, čili je třeba tam pro ně vytvořit prostředí. Pak samozřejmě to vyšetřování nám musí zodpovědět na otázky, co učinit proto, aby se něco takového nemohlo příště, příště opakovat. Samozřejmě, že eh, jak, si, jak chránit civilní letadlo, které nemá žádné obranné systémy eh, proti sofistikovaným vojenským střelám, no to je velmi nestandardní, že? Otázka je tedy, otázka, jak eh, de facto obecně přistupovat k takovýmto situacím, k vážným oblastem, eh, k nebezpečným oblastem. My máme ICAO, mezinárodní organizaci, které, která má všechny zóny rozdělené podle kódů a v podstatě eh, je třeba, abychom měli pravidla, Eh, podle kterých eh, lze uzavírat válčné zóny, poněvadž Ukrajina eh, tam, tam se vlastně uzavřel 14. července tedy prostor, letový prostor do určité výšky, myslím, že 3200 2300 100, eh, mm, což tedy se považovalo za bezpečné. No já po tomto zasedání budu mít eh, setkání s experty na bezpečnostní otázky a eh, budu se ptát dále. My samozřejmě nemáme ještě úplně všechny detaily, možná, že nemáme ještě úplně všechny pevné důkazy eh, vycházíme tedy z dovozování a z předpokladů. Ale my už teď eh, jsme připraveni spolupracovat s ICAO a eh, já jsem dnes telefonoval s generálním ředitelem ICAO o tom, co dál, co je možné udělat. Čili to je ta otázka zón. No a samozřejmě jsou zde určitá, nebo hovoříme o pravidlech pro případ eh, krizí, krizových oblastí. No co k tomu ještě mohu říci? My se angažujeme, jak nejvíc to jde. My tedy nemáme žádnou formální kompetenci eh, v této konkrétní věci, protože eh, vzdušný prostor to je velice Eh, citlivá suverénní věc pro jednotlivé členské země, ale členské země Evropské unie spolupracují i s námi. Čili uvidíme, až budu mít eh, všechny technické informace o tom, co by se mělo udělat, co můžeme udělat se v našich silách, tak eh, mm, určitě s budeme komunikovat. Každopádně dá se říci, že to, jak se zachází s pozůstatky obětí a e, s jejich majetkem, to je naprosto, naprosto nepřijatelné. To jsme ještě nikdy nezažili. E, co se týče italského předsednictví, e, tak byly tady konkrétní otázky. Já jsem se několikrát setkal s italským ministrem. Oni chtějí, aby toto bylo skutečně seriózní předsednictví a my s nimi v tomto duchu spolupracujeme a budeme eh, poskytovat veškerou spolupráci a pomoc, eh, o kterou budeme požádáni. Co se týče toho železničního balíčku a co s tím dále, tak eh, tady je skutečně mnoho problémů eh, na, na straně členských zemí, čili jednat je třeba mezi členskými zeměmi. můžeme tedy dát dispozici určitou expertízu a tak dále, ale teď ta tíha vyjednávání je prostě na eh, italském předsednictví a doufáme, že to dopadne dobře. Mnozí se zde ptali na sociální dumping a kabotáž. To bude asi velmi citlivý problém pro budoucí komisi. A já k tomu musím říci, že my v současné době neplánujeme předložit žádný další návrh, nějaký dramatický návrh a já samozřejmě vím, že eh, váš výbor se tím musí zabývat. Eh, kabotáž se někdy považuje za jakési zlo, ale de facto kabotáž činí pouze 2% eh, celého dopravního objemu, takže často se bere za obětního beránka eh, v celé té dopravní problematice. Je to také otázka vynucování legislativy i sociální legislativy, kterou už dávno máme. A eh, hovoří se o zneužívání sídla či pravidel pro sídla společnosti. My jsme tady tu zprávu předložili, debatovali jsme o tom s Evropským parlamentem a Evropská komise eh, se chce zhostit své zodpovědnosti, ovšem do naší zodpovědnosti nespadají sociální věce. V roce 2004 se omezení kabotáže považovalo za cosi dočasného, nicméně o deset let později ta pravidla se stále využívají a je zde tendence vnímat kabotáž jako zdroj veškerých problémů v dopravě, což asi nebude odpovídat skutečnosti. My spolupracujeme se všemi kolegy, a zejména s paní Hedegardovou zodpovědnou za klimatickou politiku. A týká se to úzké spolupráce v mnoha komplikovaných záležitostech a kde se nám docela daří nacházet eh, kompromisy. No a teď tady máme eh, samozřejmě ten velký problém a spolupracujeme na tom s ICAO, aby eh, Mm, nenastaly později další problémy v souvislosti s obchodováním s emisemi. Železnice, přístavy, no tak přístavy, eh, to je záležitost k diskusi zde v parlamentu i v radě. Eh, my tedy máme eh, ten přístavní balíček, který je velmi, velmi skromný. Komise se vyhýbala mm, sensitivním otázkám, šlo nám pouze o to základní fungováním, čili myslíme si, že přiměřený kompromis je možný. Co se týče státní pomoci, tak eh, my eh, spolupracujeme eh, s kolegou Almoňou, zodpovědného za hospodářskou soutěž. A já musím říct, že ne vždy se shodneme, ovšem to je život. My se každopádně pokusíme nalézt racionální, přijatelný, rozumný kompromis, tak abychom měli jasná pravidla a tam, kde jsou problémy v jednotlivých odvětvích, tak jak eliminovat možné negativní jevy, eh, třeba tedy eh, v popředče námořní dopravy a napojení periferních teritorií. Co se týče eh, bezpečnosti silničního provozu, tak to jsou také otázky parametrů vozidel a tak dále. Já myslím, že tady také dojde ke schválení nezbytné legislativy. Celkově tedy všechny tyto otázky. No, paní Mesterová se snaží nacházet rovnáhu mezi kontroverzními cíly co se týče TNT, tak Evropská investiční banka má k dispozici prostředky a my jsme také ochotni do toho vkládat peníze, i když bohužel u EIB to možná neprobíhá tak rychle, jak bychom si přáli. Co se týče alternativních paliv, tak eh, tady také eh, to podporujeme z našeho výzkumného rozpočtu eh, což eh, je financováno také z dopravy. No samozřejmě tady je třeba vždycky eh, vybrat, co chceme a co odložíme. No a to není jednoduché. Těžko říct eh, dneska, které alternativní palivo se ukáže jako udržitelné a jako životaschopná alternativa do budoucnosti. No, my třeba jsme také už eh, nebo máme tady eh, směrnici o hm, nabíjecích stanicích také, ale samozřejmě eh, používají se různé směsi s příměsemi biopaliv, jak v lodní dopravě, tak také v té dopravě vzdušné, letecké a také ono technické eh, normy za poslední, řekněme, 15 let eh, se změnily. Když se podíváme, kolik nám auta žrala předtím a kolik je to dneska. Teď, eh, co se týče mm, té švédské otázky o řídských průkazech a důsledcích ve Švédsku, no, mm, to je eh, švédská otázka, jestli, já nevím, skutečně chcete, abychom tyto otázky eh, regulovali na evropské úrovni, eh, abychom vám tedy řídili řidičské průkazy. Já myslím, že bychom sklidili bouři kritiky kvůli mikromanagementu. Pokud se týče tedy mm, napojena, napojení severských zemí, ty sítě tento ty jednoduše a prostě byly vytvořeny podle požadavků členských zemí. Tady byla spousta vyjednávání a nakonec byly eh, také eh, schváleny koridory, a včetně toho severského koridoru. A taky k tomu, co se ptal pan předseda, městská mobilita, no já musím říct, že za posledních pět let městská mobilita, městská doprava, eh, to je záležitost, která nabývá na důležitosti, ovšem eh, je to lokální záležitost, my tady to nemůžeme přímo zasahovat, nicméně skutečně obracejí se na nás mnozí a žádají nás, abychom co si podnikli. Protože v městských, právě v městských aglomeracích se ucpávají silnice a e, pro lidi je to stres a ztráta peněz a tak dále. Ale my teď, že je to otázka subsidiarity. Nicméně my máme projekty městské mobility a můžeme tady aspoň trošku něco udělat, co něco uděláme. Co se týče Eh, konkurence mezi jednotlivými druhy dopravy. Pan kolega Kramer se to, na to ptá furt, už mnoho let. No tak já eh, nevím, ono eh, třeba Německo teď zavádí mýto na silnicích. No a, a Německo eh, dlouhodobu tedy tvrdilo, že má 45 milionů eh, motoristů, kteří jsou proti tomu mýtu. No, tak je to otázka nastavení vhodné rovnováhy a ekonomiky. Já bych eh, mohl tady opakovat mnoho argumentů, a naopak tedy eh, s dopravci, tak ti zase stěžují, že už teď platí příliš mnoho. No a samozřejmě, že na tom všem něco je a já si myslím, že eh, více transparentnosti a jasnější pravidla tady pomohou. Ještě eh, k tomu železničnímu balíčku. Chtěl bych tedy tady k tomu něco říci té otázce zvané unbundling. Já tedy, a mnoho jsem to říkal v tomto parlamentu, eh, my máme železnice technicky strašně eh, fragmentované. Není došlo k politickému rozhodnutí, že tuto technickou fragmentaci překonáme. To je výborné. Ale co se týče infrastruktury, jestliže máme italský vlak, který přes Rakousko a Německo se chce dostat do Polska a všude platíte za tu infrastrukturu, to je samozřejmě v pořádku, ale e, není, není dobrý, když e, tedy za použití infrastruktury platíte svému konkurentovi. Čili to není dobrý e, pokud se tomu dá zabránit, tak bychom měli, protože to není fér. Třeba je to velký problém v mé domácí zemi. A to je to, co chci říci ohledně unbundlingu. No a teď další věc, která tady byla debatována už mnohokrát – Eh, těžko si představit, že komise jednoho dne náhle prohlásí, že nebude stavět Brennerský tunel, eh, protože to eh, moc stojí, ale prostě bylo to naplánováno, je to kompetence členské země, takže to tak prostě je, je to historicky dáno. Já si myslím, že i za těch, eh, za nové fáze TNT prostě se bude uskutečňovat to, co bylo rozhad, rozhodnuto členskými zeměmi a my jednoduše prostě nemáme kompetenci na to, abychom řekli, že ten tunel zavřeme tak, jak je a už ho nedostavíme. Nicméně Eh, to, ten T a tady eh, pan kolega Ertik a pan kolega Mocakis eh, byli zpravodaji. Já si myslím, že ten T jsou daleko racionálnější než dříve jako záměry a nejsou to žádné gigantomanické projekty za drahé peníze. Děkuji vám také mnohokrát. Ještě dovolte jednu poznámku. Já jsem sice Němec, ale rozhodně nejsem pro zavedení mítného v Německu pro cizincí. Tady jsem Evropan víc než Němec, aby jsme si rozuměli. A teď se dostáváme k dalšímu bodu programu a to E, je, e, to jsou projekty TNT e Call a hodnocení těchto programů 2007 až 2013. Máme rado, že to máme zástupce komise. Ještě jednou poděkuji panu komisaři.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 Právě jsme měli malý technický problém. Ale teď dovolte, abych přidal slovo panu eh, zástupci komise. Eh, eh. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že je to poprvé, kdy tady jsem a kdy máme nový výbor a tak dále, eh, tak bych eh, i jménem svých kolegů eh, chtěl poblahopřát vám všem ke zvolení, respektive znovu zvolení. Je velice dobře, že se můžeme opět pustit do práce s vámi všemi. Děkuji vám také za to, že jste zachovali tu dlouholetou tradici, podle, podle níž moment přerušuje předseda. Děkuji. Takže eh, ta, ta tradice, podle níž mám možnost eh, vás seznámit s výsledky eh, výzvy k podávání návrhů na základě starého režimu transevropských sítí. ta tradice podávání zpráv eh, před zveřejněním výzvy a také po eh, ukončení eh, přijímání výzev, kdy už máme výsledky, trvá poměrně dlouho. Teď už tedy máme, teď, teď tímto způsobem vedeme poměrně intenzivní dialog. Já schrnu výsledky té výzvy. Má máte k dispozici eh, brožury, ve které to všechno je. Je to tady u vstupních dveří. Eh, tam je velice dobrý a konkrétní přehled všech projektů, které navrhujeme spolufinancovat a eh, také tyto projekty stručně popisujeme a hovoříme o jejich kontextu. Tato výzva skončila 11. března. Jako vždycky proběhla dvě kola hodnocení. Jedno z nich prováděla výlučně ENEA, tedy exekutivní agentura, ve spolupráci s externími hodnotiteli a dále potom proběhlo interní hodnocení eh, různých kolegů z Evropské komise. Původně jsme plánovali 280 eh, milionů euro na ten víceletý program program a 70 milionů eur na roční program. A nakonec to dopadlo tak, že jsme dostali eh, něco méně, než jsme očekávali eh, v tom víceletém horizontu. Uvidíte v té detailní zprávě, že jsme navrhli spolufinancovat eh, do výše 230 milionů E, nicméně máme tedy značný přebytek velice dobrých projektů v, tom ročním horizontu a proto jsme se rozhodli navýšit celkovou částku e, na ten jeden rok na 91 milionů euro. Myslím si, že si z toho můžeme vzít to ponaučení, že e, nám vzrůstá e, kvalita e, předkládaných projektů. A to nejen z hlediska jejich jaksi zralosti, ale také jsou to projekty, které mnohem lépe plní ty celkové politické priority. zejména v základních aspektech, jako je přínos dopravy ke snižování uhlíkových emisí, ale také velice silný důraz na multimodalitu. Druhý závěr, který můžeme učinit, zní, že jsme vybírali z mnoha velice zajímavých projektů v oblasti eh, inovací. Eh, to je jeden z aspektů, eh, kdy v minulém, za, za který jste v minulém období velice bojovali za to, aby byl zlepšen. E, jde tady o inovace, jako je podpora alternativních paliv pro různé dopravní prostředky. Nehovoříme tady jenom o e, elektromobilech, ale také o dalších projektech v námořním sektoru, e, v říční dopravě a další. Dalším velice dobrým projektem e, jsou nové systémy řízení dopravy všech dopravních prostředků od letadel zase až po říční plavidla. E, dále máme velice dobré projekty e, ohledně nákladových terminálů a zlepšování celkového stavu eh, nákladní dopravy. Eh, pak eh, tady jsou projekty, které se týkají toho, co už 11 let velice prosazujete, a sice snižování hlučnosti. A to nejen u silniční dopravy, ale také u železnic. A dále jsou tu e, problematiky týkající se bezpečnějšího parkování, e, což je e, dalším předmětem diskuze, která probíhala tady v parlamentu. Třetí závěr je zvýšená, zvýšené zaměření na přeshraniční aktivitu Eh, rok co rok zjišťujeme, že předkladatelé projektů eh, i členské státy eh, více spolupracují v tomto odvětví a uvědomují si naprostou nutnost přeshraničních aktivit. A to ne pouze v oblasti teoretického, jak si v teoretické oblasti. A dále můžeme vyvodit poměrně zajímavý závěr, že eh, máme velice dobrou eh, úspěšnost v případě multimodální eh, logistiky a řízení letového provozu, což jsou velice obtížné oblasti, ale tady už tedy dozrávají určité výsledky. Pak ale máme smíšené výsledky stále v oblasti RTMS. Tady máme nejpřísnější předpisy pro interoperabilitu a e, cenou za to samozřejmě je, že tady jsou méně zdařilé projekty, než jsme předpokládali. A do určité míry e, také e, máme méně zdařilých projektů, tak, těch takzvaných velkých projektů, protože většina z předkladatelů očekává využít naplno Eh, následující výzvy za nového režimu. A první výzva eh, pro Connecting Europe Facility bude zahájena v září. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Hm, ještě jednou také děkuji za blahopřání celému týmu a nejprve má slovo Ismail Tuk. Děkuji vám pane předsedo. Děkuji, pane Onidy. Mm, za prvé se domnívám, že je třeba přivítat práci, kterou tady vykonala Evropská komise. Mm, také nám byly představeny částky, které při více letých tendrech eh, vznikly. Domnívám se, že souhrně ze říci, že je třeba uvítat, že více než polovina prostředků, a sice 57% TNT projektu šlo do železnice. A to jde ve směru, který jsme chtěli, a sice přeložit více přepravy nákladů na železnici. Ale domnívám se, že je třeba učinit daleko více v oblasti ITS Tady máme zejména v oblasti RTMS podíl pouze 7%, což je domnívám se příliš málo. A e, jsou tady také různé potíže s koordinací, které je třeba odstranit. K novým tendrům bych obecně řekl, že lze vycházet z toho, že konec konců nerovnoměrné geografické rozdělení v rámci Evropské unie je zcela viditelné, čili spíše sever, jako soustředěno na severní Evropu a méně na jižní Evropu. A myslím si, že disponibilita těch 10 miliard eur a 26 miliard na země soudržnosti umožní lepší vyrovnanost eh, investic. A co samozřejmě také velice vítám jako stínový zpravodaj, to už si jistě můžete domyslet, to je pokročení ve vývoji alternativních paliv, abychom dosáhli cílu stanovených odpovídající směrnici. A ještě jednou se ukazuje, že velký zájem členských států spočívá v tom získat větší nezávislost na plynu. K víceletým eh, veřejným zakázkám bych jako východobavorský poslanec měl ještě jednu otázku. Pro nás je to velice důležité a jistě pochopíte, oč se mi jedná. A sice na straně 709 se hovoří o studiích k základnímu rozšiřování a připravování plánovacích povoleních mezi Straubingem a Forsthofenem na Dunaji. A z těch 10,8 milionů eur, které mají vydány jako záloha, určité procento jde přes ten tý. A já se vás chci zeptat, na co byly uvolněny tyto peníze. Pak, když jsem si to správně přečetl, šlo to zejména na práci s veřejností. Ano, to je možné, ale s jakým cílem se tady financuje práce s veřejností. A divím se už z toho důvodu, že to je pěkně vysoká částka pro práci s veřejností. Třeba, že víme, že dosud se nedělalo nic jiného než práce s veřejností. Mm, v této diskusi Straubing Felshofen s jedním jediným výsledkem a sice, že Bavoři eh, toto budování eh, a rozšiřování Dunaje, jak si to představuje komise, si nepřeji. Takže tady bych žádal o vyjasnění. Děkuji. Děkuji a já Sender. Tane. Sí, gracias, eh, gracias, <clears throat> presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za vaši prezentaci. Nejprve mi dovolte naznačit určité obecné problémy a chci vidět také váš názor, co se domníváte eh, Týka, co, co se domníváte vy v rámci snížení rozpočtu? A to, co právě řekl kolega Ertok, protože kdyby to neřekl, musela bych to říct si já. Máme tady prioritní projekty, ale je tady příliš málo schválených návrhů pro země Jižní Evropy. E, zásadně se tyto projekty soustředí na střed Evropy a na sever Evropy. E, Určitě z určité míry to může být tak, že třeba že to souvisí s ekonomickou situací těchto států a proto komise cítí nezbytnost jasně aplikovat nástroje flexibility, jak už to bylo uděláno se, restruk- se strukturálními fondy. A teď tedy konkrétně otázky. Co se týče řízení leteckého provozu, vidím, že co se týče práce, studie, tedy máme 20% spolufinancování jako návrh v oblasti železnic tady máme 5% pro takzvané práce. Já se chci zeptat, proč tady je 40 minus 10%, tam také definováno. A ráda bych se zeptala, jestli těch 10% jde do ochrany životního prostředí, nebo jak to tam je. A další otázka, co se týče městské dopravy, máte tady již konkrétní projekty? A máte tady nějakou koordinaci dopravy, telekomunikací a energií, energetiky? Eh, máte tady nějakou koordinaci, protože já ji nevidím. Děkuji vám, paní Meissner. Děkuji mnohokrát. Ismail už řekl eh, mnoho věcí, o kterých jsem se chtěla také zmínit, takže to teď nebudu opakovat. Samozřejmě je škoda, že na jihu není navrženo tolik projektů, protože to také souvisí s vytvářením pracovních příležitostí a to bychom si přáli, ale třeba to ještě přijde. Já teď mám konkrétní otázky. Chci poděkovat zástupci komise, ale vy jste neřekl nic o tom, do jaké míry projekty, o které bylo zažádáno, budou kontrolovány. Já se stále znovu vracím k této otázce, protože máme třikrát víc peněz na infrastrukturu než v minulosti, ale víme, že to vůbec nestačí projektovými bondy jsme získali až 20% navýšení ve výhledu. Já si myslím, že už 10% by stačilo. Máte tady nějak také jde související právě s propojením těchto projektových bondů, protože Evropská investiční banka, když se jí zeptám, tak mi říkají, my jsme ochotní ke všemu. A potom jste také řekl, že v určitých oblastech se dostali méně projektů, o méně projektů zažádáno, než jak jste se domnívali. E, do jaké míry by bylo možno, abychom my vyvinuli určitý tlak na naše vlády e, v našich zemích, protože si myslím, že by bylo dobré, abychom věděli, kde bychom doma mohli tak trochu klepat na dveře a říci, tady to je dobrá věc a měli, mohli bychom zažádat o peníze. A jinak eh, považuji za správnou věc, že hodně investic půjde do železnic, ale je třeba také budovat a dávat investice do vnitrostátních a eh, vnitrozemských vodních cest. Hmm, alternativní energie a inteligentní dopravní systémy musí být propojeny a musí být nazírány společně, jinak se nedostaneme ku předu. Děkuji mnohokrát, pan Fandekam. Eh, <clears throat> voorzitter, dank u zeer. Ik doe natuurlijk alle moeite om... Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pokusím se strávit eh, všechno toto přehršel informací za několik málo minut, ale to se mi určitě nepodaří. Jedna věc. Zamítnuté projekty byly zamítnuty, protože nebyly dostatečně kvalitní, nebo protože nebyly peníze, nebo z obou důvodů. Druhá věc E, toto dopoledne italské předsednictví nám představilo své priority a Italové navrhují používat více soukromých fondů pro investování těchto projektů. To by se mohlo pocítit za krátkou dobu, nebo bude muset čekat ještě dlouhou dobu, což by bylo typické pro Evropskou unii. Jak jaký vliv mají Italové na tyto projekty? To je moje druhá otázka. Děkuji vám. Děkuji, Karim Adeli. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za vaši prezentaci. Já mám více otázek. Nejprve obecných a potom specifických. Nejprve bych ráda věděla, zda zásada use it or lose it, to znamená strať, eh, používat nebo přijít o to, se normálně používá. Tady myslím konkrétně na ten projekt Lyon Turín. Máte proto nějaká vysvětlení? Druhá otázka obecnější povahy. Ty přeshraniční projekty jsou, ty vybrané přeshraniční projekty odpovídají regulaci uh, a předpisům, zejména TONT. A teď půjdu do specifických oblastí. Můžete nám vysvětlit, proč zejména strana 29, proč e, již tady nedoporučujete projekt Insonor. Za druhé, strana 28. Můžete nám dát více vysvětlení k, německ, nějakému projektu, který se jmenuje Krokodýl. Co to je? A dále. Na straně 20 je tady osa 17. Já nechápu, eh, proč tady se hovoří o projektu, který jde z Paříže až do Bratislavy. Proč tu není více globálních environmentálních strategií v tomto projektu? A ráda bych se dověděla odpovědi. Děkuji. Danke. Herr... Děkuji. Pan Telička. Thank you, Mr. Chairman. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Eh, já eh, bych chtěl položit eh, jednu otázku. Myslím si, že ten příspěvek byl velice jasný a srozumitelný, ale měl se, že ten důraz je kladen spíš na to, co funguje dobře. A vy jste odkázal také několikrát na to, co by bylo potřeba vylepšit. A já bych chtěl jaksi vypích, já bych chtěl vypíchnout tři nebo čtyři body, eh, kde opravdu eh, máte určité starosti a kdybyste mohl říct výboru TRAN, že eh, toto jsou důvody ke starostem, to je takové včasné varování parlamentu a na, na kterém bychom měli pracovat. Takže možná mi to uniklo, ale uh, Chtěl bych, jestli byste nemohl zopakovat a případně hlouběji probrat, jaké jsou ty problematické body. A e, další poznámku, e, kterou ve mně vyprovokovala předchozí řečnice ohledně toho principu e, use it or lose it. Když jsem se tedy připravoval na následující období, e, tak e, jsem v posledních týdnech e, diskutoval s několika lidmi. To je poznámka, to není otázka. Myslím si, že členské státy zatím neberou tento princip vážně. Zatím pořád mají pocit, že jim všechno projde a nejsou, jsou, nejsou dostatečně připravené a čekají, že dostanou čas navíc, a tak dále. Takže to je částečně poznámka a částečně takový apel, aby s námi lépe spolupracovali. Protože tentokrát, jestli to má dávat nějaký smysl, jestli to má být tak účinné, jak chceme, tak členské státy opravdu musí pochopit, že nedostanou druhou šanci. Že v roce 2017 budou eh, přidělovány případné dodatečné prostředky. E, to jsem tak nějak pochytil z rozhovoru s členy různých e, státních zpráv a to nejen těch, s kterým jsem se zabýval za posledních devět let. To je taková pouze poznámka, ale více mě zajímá odpověď na tu otázku, kterou jste položil. E, děkuji, tím uzavírám seznam řečníků. Na řadě je ještě Maria Kilenen. Děkuji, pane předsedo. a e, chtěla bych e, poděkovat za toto schrnutí, e, protože tady jde o jeden z nejambicioznějších programů Evropy, do kterého se má zapojovat každá země. Jsou tu pokryty přístavy, letiště, železnice, silnice, a všichni z nás by chtěli nějakým způsobem přispět k tomuto dokumentu. Takže ještě jednou eh, moc krát za něj děkuji. Samozřejmě jsme očekávali trochu víc, ale zjevně to bylo nemožné. Mám jednu velkou otázku. Teď právě prožíváme eh, ekonomicky těžké časy, tak eh, jak můžeme zajistit, že ty opravdu důležité projekty budou opravdu implementovány, že budou opravdu provedeny? a eh, máme zdroje na to, abychom je monitorovali a abychom dohlíželi na to, že sítě se rozvíjejí tak, jak mají. To je důležitá otázka do budoucna. E, také e, jak zajistíme v severských zemích Evropy, co se stane s severovýchodním koridorem, tedy tou cestou přes Severní moře. To si myslím, že jsou dvě velice důležité otázky. Chtěla bych poděkovat celému týmu, který odvedl velice dobrou práci. Děkuji. Já mám také dvě otázky. Za prvé, myslím si, že je správné, že RTMS, že tady, se, eh, že tady jsme velice přísní, tady máme 6 tisíc kilometrů, ale eh, žádnou lokomotivu, která by těch 6 tisíc kilometrů sama eh, ujela. Takže tady Zdůrazňuji, že je potřeba jednat velice eh, přísně. Musí to být všechno eh, kompatibilní všude, jinak to nebude schváleno. A za druhé hlučnost. Eh, tady probíhají podle určitých výzkumů stojí 1,2 miliardy euro vybavit všechny vagony oproti hlučným zařízením zařízením ale tolik k dispozici nemáme. Takže my bychom mohli eh, eh, ušetřit spoustu peněz, zvýšit účinnost a, eh, a všechno zlevnit. To by byla situace tří výher vlastně, ale žádný takový projekt není, takže já jenom říkám, že pokud bude vyřešen problém hlučnosti na železnici, tak to bude velký úspěch do budoucna. A poslední bod. Gesine Meissner hovořila o tom, že některé projekty, eh, pokud jsou eh, otevřené a financovatelné, tak eh, jakým způsobem tlačit na členské státy, aby se také podíleli na financování. Já opakuji, že potřebujeme 100 milionů euro, abychom zmodernizovali trať z Berlína do Vroclavy. Zatím je elektrifikovaná část v Polsku z, z Vroclavy e, až ke hranicím, zatímco Němci to postavili pouze do Kotbusu. Takže tam je asi 50 kilometrů, kvůli kterým se musí přepřehat lokomotiva. A potřebujeme na to pět hodin. Tady to, v této trati e, e, je dálkový autobus rychlejší než železnice. Mimochodem před válkou to trvalo dvě a půl hodiny. A e, proč to tak je? Chce, nechat, e, chce Deutsche Bahn nechat tuto železnici ladem e, a jako, a slíbila tedy, že to postaví do roku 2016, protože Vroslav se stal UNESCO městskem kultury. A já bych chtěl jaksi zatlačit na ty regiony a říct si, máme peníze, tak to dostavte. A když tedy bez toho by nebyla solidarita, nepadla by berlínská zeď a je důležité znovu navázat vztahy s naším východním sousedem Polskem. A je, já bych velice rád jakýmkoliv způsobem pomohl tomu, abychom eh, vyčlenili těch 100 milionů. 10, 10 miliard ve Stuttgartu není problém, ale těch 100 milionů na tuto trať tak tím končí naše diskuze a dělám ještě jednou slovo vám a těším se na vaše odpovědi. Thank, thank you very much to all of you for, for... Děkuji všem. Pardon, ještě, ještě jsem zapomněla jedna věc, zapomněl jednu věc. Ještě tedy, co s tím Lyonem Turinem, s tím tunelem? Mělo to stát 12 20 eh, miliard, eh, teď podle francouzského soudu to má být 620 místo 20. Přičemž eh, teď má být spolufinancování z Evropské unie 40%. 40% z čeho? 12, anebo z 12, anebo z 620 miliard. Děkuji za otázky. Já to zkusím vzít postupně. Tak za prvé, já eh, se samozřejmě snažím eh, zdůraznit všechno to, co fungovalo, zatímco eh, vy se pochopitelně soustředujete na vady a slabiny. Nicméně určitě určitým zklamáním bylo to, že eh, situace se nezlepšuje, pokud se týče eh, kvality projektů. My sledujeme nejenom hm, počet projektů, ale také kvalita a je velký rozdíl mezi severem eh, a jihem a nestabilitou projektů v některých členských zemích. Je to pro nás všechny velká výzva, protože my nejsme fond eh, vysloveně eh, pro kohezi, pro soudržnost mezi regiony, ale my eh, vybíráme ty nejlepší projekty, nejkvalitnější. A také musíme zajistit to, aby, abychom naplňovali tu síť tak, jak byla definována, jak je předpokládaná, že by měla být. Čili to je jeden efekt té celkové situace. Ale to tedy znamená, že musíme eh, se zlepšit, pokud se týče slaďování těch programů, pokud se týče Evropské eh, eh, Connected Europe Facility a také možností regionu. Čili my budeme mít eh, pravidelná setkání s kolegy SDG Regio a budeme o tom diskutovat. Za druhé, pokud se týče eh, těch kohezních zemí a eh, s tím, co by se mělo dosáhnout pomocí těch 10 miliard kohezních fondů, uvidíme příležitost proto, abychom sledovali lépe to, jak se ta kohezní politika v zemích naplňuje a také budeme moci více ovlivňovat kvalitu. A samozřejmě do, dolížet na termíny. Další věc, třetí element, potřebujeme daleko lepší technickou pomoc. Také musíme posílit možnosti technické pomoci v prostředí Connected Europe Facility. A v této souvislosti jsme už mnoho možností zahájili. A sice v tom smyslu, aby některé země, které eh, mají určité potíže s implementací projektu, aby se to tam zlepšilo. A já myslím, že Tímto způsobem můžeme už teď výrazně zlepšit ty výsled, první výsledky eh, v rámci CF, e čili to je eh, také v souvislosti s tou první eh, kohezní dávkou. A my tady opravdu úzce spolupracujeme s členskými zeměmi, tak aby ty výsledky byly uspokojivé a aby to celkově bylo přijatelné. Za druhé, zazněla velmi konkrétní otázka v tom smyslu, eh, proč tady máme, já nevím, 15 pro eh, ATM, proč tedy řada těchto projektů se v eh, kofinancuje do 50 To jsou studie. Dále k tomu podnajskému projektu. Eh, to se nás ptal přímo eh, pan kolega Ertuk a my mu přímo odpovíme. Já souhlasím s tím, že můžeme dělat více, než jenom vydávat sdělení. Myslím si, že většina těch podnajských činností spadá pod regionální fondy a zde jsme eh, v téměř každodenním styku s kolegy z DG Region protože my skutečně chceme, aby se zlepšila možnost dopravy po této důležité řece. Samozřejmě, že to zdaleka nedosahuje úrovně Rýna, nicméně my skutečně můžeme udělat zde více a z tohoto důvodu Tady jsou určité studie, aby se splavnost eh, z praktického hlediska zlepšila. Víme, že to není jednoduché a eh, víme, že jsou zde často i politické překážky, ale vzhledem tedy k těm eh, různým prioritám, tato priorita je skutečně velmi, stojí velmi vysoko. Co se týče projektových eh, bondů, projektových dluhopisů, tak to je eh, dlouhý příběh, který ještě neskončil. Když byste si prolistovali dokumenty, které jsme tady dali k dispozici, tak uvidíte, že my máme poprvé připravené konkrétní studie, které jsou schopny hovořit o konkrétním financování podobnému, eh, podobném projektovým bodům. Jinak my pořád ještě nemáme dostatek projektů či členských zemí, které by tu myšlenku projektových bondů eh, byly schopně, schopny podpořit. Eh, často politicky eh, jde o záležitosti nekorektní, to si musíme říci otevřeně. Mnohé ty projekty eh, jsou velice komplexní, eh, často je daleko jednodušší požádat jednoduše a prostě o úvěr EIB. No, ani nám to neusnadňuje. Krom toho zde vnímáme tendenci, že tyto projekty se připravují poměrně pomalu. Takže eh, já bych směrem k vám bych chtěl, chtěl vyslat signál, že je tedy dobré vyvíjet společně tlak tímto směrem, to by mohlo pomoci. Takže pokud vy nám pomůžete s těmito projekty, se jejich rozjetím, tak aby Evropská investiční banka mohla dávat více peněz na tyto složité a možná i riskantní projekty, ale každopádně zajímavé projekty. A opravdu by nám pomohlo, byli bychom velice vděční, kdybyste nás podpořili. Další otázka. Pokud se týče projektů zamítnutých, tak ano, musíme říct, že u většiny, většiny projektů je jednoduše a prostě eh, nedostatek kofinancovacích prostředků, ano, ale většina projektů se zamítá, protože jsou nekvalitní. My skutečně chceme eh, vybírat opravdu dobré projekty. Další otázka eh, soukromých prostředků. Opět máme zde eh, několik studií, které budou kofinancováni a opět jde o poměrně složitá partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Myslíme si, že toto je jeden Eh, jedna ze schůdných cest. A my se opět eh, snažíme eh, vyvolat další nový tlak na politické úrovni. Pravidlo use it or lose it, ano, opět je to velice specifická otázka. Některé prostředky, třeba z toho tunelu Lyon-Turín, Eh, se používají jinde, když se to nedalo využít u tohoto tunely. A to, je, to není nic nového. Tady už máme tradici, eh, eh, že k tomu takto přistupujeme. My jsme zatím vždycky mohli udělat přeskum v poločase, ale nyní podle nových pravidel můžeme ten projekt kontrolovat a doprovázet jeho průběhu. A kdykoliv vidíme, že ten eh, projekt se nějak zadrhává nebo začíná narážet na vážné potíže, můžeme eh, můžeme tedy sáhnout k akci, čili to je takové, máme prostě posílenou pozici zde. Eh, další ITS, tedy informační technologie, tady to byly také velmi, zazněly velice zajímavé otázky. Krokodýl pěkný název, ale taky zajímavý projekt. Je to ambiciozní přeshraniční projekt o předávání informací v reálném čase. A jak jsem řekl na začátku, bylo to opravdu poprvé, eh, kdy jsme narazili na opravdový přeshraniční Eh, informační projekt. V minulosti to byly samé eh, prostě projekty, které nějak uměle byly vydávány za přeshraniční. No a ještě, jak můžeme zajistit to, aby eh, pokračovaly zejména ty důležité projektu. Eh, skutečně je třeba, aby se doplňovaly prostředky z CEFu a z grantů, čili nové nástroje spolu tedy s inovačními investicemi. Dále, měli bychom se více angažovat eh, na, ve stádiu přípravy a je třeba také použít vlastní Eh, vlastní zdroje země na území, kde eh, si tyto projekty neumí zorganizovat sami. No a já si myslím, že potřebujeme eh, užší, blížší sledování a myslím, že tady za chvíli uvidíte, že jsme tady k tomu v tom provedly velké změny, takže třeba v kontextu CEF eh, budeme daleko častěji k výdení přímo v terénu a také tomu bude odpovídat náš reporting. Děkuji vám. Děkuji vám. Takže to máme všechno k tomuto bodu a dostáváme se k bodu dalšímu a tím je rozpočet na rok 2015. Spravodajem je pan Robert Zíle. Dávám mu slovo. Thank you, Děkuji, Michaeli v určitém smyslu eh, v podstatě eh, navážu eh, na to předchozí téma, protože hlavním bodem mého stanoviska je, že investice do dopravy je velice důležitá pro konkurenceschopnost Evropské unii. Program Connecting Europe Facility je zásadní z mého pohledu a doufám, že i z pohledu ostatních členů výboru TRAN. Proto musí být být prioritou eh, investice do infrastruktury. Eh, eh, máme tady nové plánovací období a myslím si, že můžeme tedy začít s programem Connecting Europe Facility tak, aby začal reálně fungovat. A to nejen z hlediska těch projektů, ale také z dalších těch aspektů, jako je posílení administrativní kapacity. Eh, důležité eh, je také to, že Connecting Europe Facility eh, je sva, obsahuje peníze z fondu soudržnosti a je důležité, abychom měli prostředky k tomu, abychom ten program spustili v roce 2015. Proto k mému překvapení, nebo nesnad překvapení, ale spíše zklamání jsme zjistili, že rozpočet byl e, na radě velice snížen e, oproti tomu, co navrhovala komise. E, na Connecting Europe Facility byly tu závazky asi 20 milionů euro a platby 80 milionů euro. A my už jsme diskutovali se stínovými zpravodají ohledně tohoto stanoviska. Samozřejmě jsme se ne na všem shodli, ale jsme zajedno v tom, že nesouhlasíme s tím snížením snížením prostředků na Connecting Europe Facility v příštím roce. Dokonce požadujeme mírné zvýšení. Jestliže chceme uspět u rozpočtového výboru tohoto parlamentu, tak máme velice dobrou šanci na vyjednání konsenzu eh, později. Eh, pokud jde o výdaje na administrativu a eh, provoz v Connecting Europe Facility, tak pozice mé frakce je taková, že ty bychom, tyto výdaje bychom neměli zvyšovat zvyšovat. V tomto směru jsme eh, opravdu eh, konzervativní. A pokud jde o eh, agentury, tak my nechceme tedy to vrátit na úroveň toho návrhu rozpočtu s jednou výjimkou možná, ale to je stále ještě nejasné. Eh, na to ještě zvážím, než to stanovisko eh, předložím. Jde tady o ERA, eh, Evropskou železniční agenturu, protože není jisté, kdy můžeme očekávat uzavření toho technického pilíře, který se úzce týká kompetencí ERA. Možná, že se to někomu objasnilo po dnešní diskuzi, ale upřímně řečeno mně ne. Já si opravdu nejsem jistý, zda můžeme očekávat navýšení kapacity ERA e, v příštím roce. Pak tu máme další e, dopravní priority, které potřebují adekvátní financování e, a které jsou součástí Connecting Europe Facility. A pak tu máme Cezar, který podle našeho názoru je velice důležitým aspektem rozpočtu na příští rok. Pokud jde o pilotní projekty a přípravné akce, tak já bych nenavrhoval žádné další akce nebo e, pilotní projekty. Máme teď tři probíhající pilotní akce a přípravné projekty. E, kde máme nulové závazky a téměř půl milionu v platbách a pak je tu velice nejasná situace, kde máme nulové platby a nulové závazky v další pilotní fáze a to je e, role e, vozového parku v evropské interoperabilitě. A bylo by dobré, kdyby komise objasnila, e, jak tato situace vznikla, proč v obou sloupcích je tam nula u těch probíhajících projektů. Třetí je potom e, obecná statistika letectví a e, tady také jsou nulové závazky, ale e, nějaké přidělené platby tu jsou. Takže to je mé obecné shrnutí. Jak jsem říkal, tak dnešní schůze stínových zpravodajů byla zdařilá. A jestliže například zelení navrhnou nový pilotní projekt chybějících z článků chybějících spojů v železničním sektoru, eh, tak já to eh, budu moci podpořit stejně tak jako další návrhy, které bych jakožto zpravodaj mohl případně podpořit od dalších stínových zpravodajů nebo i dalších poslanců, kteří chtějí podat pozměňovací návrhy. Děkuji. Kteří stínoví zpravodajové tu jsou? Pan van de Kamp? Já nejsem stínový zpravodaj, já tu zastupuji stínového zpravodaje eh, pana Marinesku, který tu dnes nemůže být. Ale eh, jeho jménem a celé skupiny EPP, eh, e ne, omlouvám se, já musím hovořit nizozemsky. Já přejdu do nizozemštiny, omlouvám se. Takže e, jménem pana e, Marinesku a celé EPP bych chtěl poděkovat panu zpravodaji e, co nejsrdečněji za jeho velice solidní práci. Obecně si myslím, že sdílíme obavy pana Zíleho, které nám teď právě ústně nastínil. Zcela souhlasím s jeho obavami ohledně Connecting Europe Facility a byla by opravdu velká škoda, kdybychom eh, implementaci těchto programů museli pozastavit z rozpočtových důvodů. A já přeji panu zpravodaji hodně úspěchů v jeho eh, nadcházejícím eh, boji za udržení rozpočtu na CEF v jeho výši. A Mám konkrétní otázku, eh, která se týká některých těch agentur, které teď dostávají nové úkoly, větší a lepší úkoly, ušlechtilejší, ale méně peněz. A mě by zajímalo, jestli by pan zpravodaj mohl eh, nadnést tento problém. Eh, agentury musí mít možnost pracovat správně, plnit svou práci. Já vím, že teď je doba úspor a škrtů, ale agentury musí fungovat tak, jak mají. Děkuji. Děkuji vám. Domnívám se, že Ismail Ertuk má teď slovo, ano. Děkuji. I have to replace our shadow report. Děkuji. Já zastupuji eh, naši stínovou zpravodajku Ines Ayelu Sender, která se omlouvá, že tu nemůže být. Musela odejít na schůzi koordinátorů eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu. Eh, takže Chtěl bych vysvětlit eh, naši pozici za eh, socialistickou frakci. Pokud jde o pozměnění rady v návrhu rozpočtu na rok 2015, tak to jsme se dozvěděli teprve včera a naše první reakce na ta čísla je taková, že za prvé jsme silně proti škrtům ze strany rady eh, na eh, Connecting Europe Facility a chtěli bychom to vrátit na původní výši z návrhu eh, komise. A právě tak bychom se chtěli vrátit k návrhu komise v oblasti administrativních výdajů i výdajů na agentury protože se domníváme, že e, komise e, výrazně zvýšila e, jejich úkoly a tím pádem i rozpočet na období 2015 až 2020 a nevidíme žádný pádný důvod na tyto škrty ve výdajích, když se od těch agentur čeká více práce. Další bod se týká cestovního ruchu. Tady bychom byli rádi, kdyby se komise více angažovala v této oblasti a naše politická skupina nejspíše že v tomto smyslu podá několik pozměňovacích návrhů. A ještě e, jedna e, poznámka ode mě. Ten odkaz na Kozmy, e, kde je 11 milionů eur, tak to ani zdaleka nestačí z mého, pod, podle mého názoru. A pokud je o pilotní projekty a přípravné akce, tak litujeme toho, že komise ne předpokládala žádné kompromisy v oblasti interoperability Eh, toho pilotního projektu interoperability a eh, zajímaly by nás nějaké informace o tom, proč tomu tak bylo. To je prioritní projekt, který, eh, který jsme navrhli my, socialisté, a nejsme spokojeni s návrhem komise protože tady e, není žádná možnost přesouvat platby mezi touto iniciativou a horizontem 2020. Naše skupina plně podporuje tyto iniciativy, ale nemají žádnou záruku, že e, účel e, účel této přípravné akce bude splněn v rámci Shift to Rail v dohledné budoucnosti. Potom máme ještě několik komentářů k tomu návrhu stanoviska. Zejména bychom chtěli eh, nějak vyvážit, vybalancovat eh, to, že eh, údajně interoperabilita na východních hranicích a jiných částech, v jiných částech EU trpí podobnými problémy. To jsou naše tedy poznámky za naši frakci. Děkuji. Teď Gezine Meissner, děkuji mnohokrát. To je vždycky praktické, když hovoří lidé přede mnou, protože většinou jsme si poměrně zajedno, byť tady jsou malé rozdíly. Za mou skupinu bych plně potvrdila to, co řekl zpravodaj, a sice bezpodmínečnou prioritu na ten tý Je velice důležité, abychom tady pokročili. Jednotný železniční prostor, to je opět priorita. No, ono všechno to souvisí v tomto případě s TNT, SEF a tyto záležitosti nám velice leží na srdci. Kde tedy nejsem zcela zajedno s panem zpravodem, je, že se myslí, že co se týče vybavení agentur, mohly by být sníženy finance. Mm, tady by komise měla vysvětlit svou potřebu. My liberálové ale jsme spíše byli pro návrh komise a teď ta éra s železničním balíčkem znamená, eh, že dostaneme ještě dodatečné úkoly a proto bychom se měli snažit o to, abychom měli dostatečné personální vybavení, které bude zapotřeba, aby agentury mohly dostat své práci, což je v zájmu nás všech pro vytvoření jednotné dopravy na evropské úrovni. A teď k těm preparatory actions a pilotnímu projektu. Tady je to tak, že pro nás jsou dva zajímavé. Jednak skapalněný plyn a jednak to, co se týče leteckého provozu u obou, bychom si přáli, aby v roce 2015 sem přišly další peníze, také o to požádáme. To by byly zhruba věci, které budeme žádat. Děkuji vám a teď eh, Karen Madeli. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji zpravodaji za představení jeho zprávy. Mám více věcí. Nejprve návrh rady eh, ve srovnání s komisí navrhuje snížení o 2,1 miliardu eur pladeb a 100 22 milionů pro závazky. A ráda bych upozornila mm, na skutečnost, že to není specifický problém výboru pro dopravu, je to politická volba, protože to je globální problém rozpočtu, neboť tento výsledek znamená pro orientaci rozpočtu co do finančního výhledu, že tady dojde k propadu evropského rozpočtu a dnes si uvědomuje, že to bude mít dramatické důsledky. Takže, no, si nedělám legraci. To je důsledek. Takže já bych ráda napřímila vaši pozornost této zprávě z titulu Stínové zpravodajky na následující věci. Já si přeji, aby Agentura pro bezpečnost námořní dopravy, jejíž Eh, by měla dostat navýšený rozpočet pouze z toho důvodu, že má dnes větší moc, větší kompetence a proto bude potřebovat také mnohem více prostředků, tak jak to odhlasovalo se tady na výboru. rovněž vás si upozornit na skutečnost, že ekologi, my, ekologové, jsme navrhli pilotní projekt, týkající se zejména revitalizace na lokální úrovni přeshraničních sítí, zejména všechny tyto projekty, které byly opuštěny a bohužel kompletně dány stranou. Zatímco tento projekt tady je projekt, který Evropský parlament eh, upřednostňuje již mnoho, mnoho let. Bude to tedy příležitost, abychom ho znovu oživili. My to každopádně navrhujeme jako jeden z cílů pozice naší politické skupiny. Děkuji. Ano, a tím, pardon, monsieur, pan Rike, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád učinil jednu poznámku, jeden komentář. Moje poznámka se týká snížení úvěru, což způsobí velké potíže ve výkladu rozpočtu. protože, když se podíváme na platby, Eh, projeví se to negativně na investicích. Když se podíváme na víceletý finanční výhled, tady máme různé převody z položky na položku, například eh, zaměstnanost pro mládež. Hmm, tady se prostě převedlo 6 miliard eur, které byly vzaty z jiné řádky, konkrétně položky pro, roz, pro dopravu. A potom tady máme různé jiné posuny, takže já to říkám kam z toho důvodu, že sdílíme stejný neklid, jaký tady byl vyjádřen. Bude to znamenat velké potíže pro rozvíjení naší politiky, protože to je více lečná politika, ale nemůže se měnit každý rok. A když se podíváme na minulý rok, což byl první rok nového víceletého finančního výhledu, musíme si uvědomit, že léta, která nás čekají, budou znamenat, že se objeví nové projekty. Máme tady u v únoru 2015 bude ukončena ta první fáze, čili pro poslance je velice obtížné reagovat rok po roce na nějakou věc, která se týká rozdělování prostředků na každých šest let. Já tedy mm, jako moc nerozumím těm posledním návrhům návrhům komise týkající se závazků a pladeb. Myslím si, že komise by měla přijít s jasným návrhem a vyslovit nám strate- a vysvětlit nám strategii na příští dobu. A pak ještě k tomu, co řekl Robert, který eh, byl zpráv já jsem tedy byl zpravodajem pro agenturu železniční a tudíž také o tom hodně vím, když se podíváme na veškerá legislativní ustanovení, které navýšily odpovědnost této agentury a také činnost této agentury, a když k tomu přišly nové odpovědnosti nad rámec stávajícího rámce, tady je jasné, že aby mohli splnit všechny tyto činnosti, budou potřebovat finanční prostředky. A když se podíváme na zdroje, které dáváme této agentuře, já jsem se podíval na zdroje, které byly dotčeny v tom novém víceletém finančním výhledu pro tuto agenturu, tak eh, do oblasti bezpečnosti se skoro nic nedostalo. Některé detaily jsou dokonce eh, nedostatečně placeny agenturu a v jednotlivých členských státech tam to nechtějí platit. Takže musíme očekávat financování i z finančních trhů, ale tak trochu v uvazovkách jsme příliš zatížili agenturu, aniž jsme jí dali k dispozici odpovídající zdroje. A to je mi líto. A myslím si, že zpráva by na to měla jasněji upozornit. Měla by upozornit na to, že tady máme balíček iniciativ, které budou uzavřeny. Ta první fáze v lednu 2015 a agentura nebude mít dost prostředků, aby to všechno posoudila. Mm, takže potom za dva, za tři roky bude vydávat bezpečnostní certifikáty operátorům, aniž by tady existovaly prostředky na navýšení kompetencí agentur. To mě tedy velice zneklidňuje a chci připomenout, že výbor pro rozpočet a výbor pro dopravu odhlasoval určit složitý rozpočet a potom litoval nedostatečných prostředků. Děkuji mnohokrát a další řečník. Kiitos puheenjohtaja. Oikeastaan kaksi asiaa. Děkuji mnohokrát. Tady jsou dvě záležitosti. Považuji za důležité, abychom hovořili zejména o bezpečnosti v leteckém a provozu a v námořní dopravě. To jsou dvě nesmírně významné oblasti se strašlivými nehodami, ke kterým v poslední době došlo. A měli bychom skutečně pracovat na to, abychom tyto nehody, nehodovost snížili. Také se musíme pokusit, abychom podpořili návrh zelených týkající se rail links, čili železničních spojení. A vůbec jsou pro nás důležité všechny projekty související s železniční dopravou a jejím rozvojem. U pilotních projektů bychom se měli soustředit především na ty již běžící a nikoli bezpodmínečně startovat nové a nové projekty. Děkuji. Děkuji. Eh, chtěl by se k tomu vyjádřit někdo za komisi? Prosím. Yes. Dear chairman, dear member. Pane eh, předsedo, dámy a pánové, já vám srdečně děkuji za pozvání na dnešní zasedání a mm, já bych chtěla poděkovat za podporu eh, tohoto eh, vašeho výboru mm, také eh, za pomoc, kterou jste nám poskytli. Návrh rozpočtu na 2015 byl vypracován s tím, abychom získali maximální hodnotu za vložené peníze. To samozřejmě všechno je pod dozorem rozpočtového orgánu a je třeba plnit příslušné předpisy. Eh, domníváme se, eh, že je třeba odmítnout kat, který navrhuje rada a je třeba se vrátit k číslům z eh, původního návrhu pro programy, programy jako je CEF nebo program do roku 2020 a tak dále. Pokud se týče eh, rozpočtu pro agentury, komise vycházela eh, ze sdělení eh, 509 z roku 13, které, kterým se stanoví dotace jednotlivých agentur a jejich lidské zdroje až do roku 2020. Domníváme se, že škrty navrhované radou nerespektují toto sdělení, eh, které ovšem bylo učiněno na základě dohody s rozpočtovým orgánem. Dále, pokud se týče projektu, projektu pro eh, vozidla, vozový park, tak eh, tady také nejsou žádné závazky ani přidělené prostředky. A předpokládáme, že eh, tento projekt by měl být dokončen ještě v roce 2014, to znamená, že žádné prostředky do roku 2015 nepotřebujeme. Pokud ovšem by tento projekt byl změněn nebo platby spožděny, pak komise si vypomůže převodem prostředků z jiných rozpočtových položek Já myslím, že toto je víceméně všechno, co jsem v, ten, v tomto krátkém čase chtěla říci. Děkuji a nyní má slovo ještě poslední slovo pan zpravodaj Zíle. Děkuji vám, kolegové, za komentáře a otázky. K tomu, eh, co směl Dominik. Samozřejmě, pokud era. Eh, bude potřebovat více lidí, tak ty musí eh, přijít z národních bezpečnostních úřadů a orgánů. Čili já si myslím, že takto je možné dávat větší kapacitu eh, orgánu ERA. Pokud pořád má zůstat v jejich rukou Eh, ta certifikace eh, eh, pro lokomotivy a tak dále, tak to skutečně bude třeba, aby v agentuře ERA byly posíleny lidské zdroje. Možná, že se dospěje k nějakému vhodnému kompromisu do 3. září, kdy budeme na tom pracovat. Jinak já vám eh, děkuji a eh, myslím, že eh, de facto jednotlivé politické skupiny se názorově nepříliš neliší, možná až na nějaké detaily. Děkuji vám. Děkuji vám, máme ještě mm, něco do různého. A pozor, já ještě musím říct jednu věc. Pozměňovací návrhy do 19. srpna 2014, prosím. Takže teď všichni víme, jak to má být. Tak, má někdo něco do různého, prosím? Zdá se, že nikoli tom případě končím zasedání a navazuje, navazuje zasedání koordinátorů, prosím, za pět minut. Ano?